liebe Kolleginnen Kollegen, es ist jetzt fünf Minuten nach neun. Vážení kolegové, vážené kolegyně, už je 9.05, takže už máme pětiminutové spoždění, takže začneme. Jak předpokládá pořad jednání, začneme bodem deset, což je předcházení využívání finančního systému praní peněz pro financování terorismu Eh, pochází to eh, z ekonu a já si myslím, že to má celou řadu dopadů na eh, obchodní vztahy. Protože v řadě obchodních dohod nyní řešíme otázku boje proti korupci a právě těchto finančních toků směrem k teroristům. My také máme zprávu eh, obchodní strategie v tomto smyslu. Eh, tuto zprávu se pisuje kolegyně Begin. Takže určitě by tady měly být, měla být nějaká rozumná opatření. V tomto smyslu tady nejde pouze o liberalizaci finančního sektoru. Musíme dávat eh, pozor na některé problémy. A já tedy věřím, že už jsme na správné cestě. budeme se tomu i dále věnovat. Máme také studii, kterou jsme zadali 21. dubna 2016 a dobře to zapadá tedy do naší práce. Spravodajem pro, tu, pro tuto stanovisku je kolega Morel a já mu jej hned dám slovo. Emanuel má slovo. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous les collègues. Euh, vous l'avez dit, le Parlement européen s'est saisi maintenant. Dobré dopoledne. Zdravím všechny kolegy, jak už jsme řekli. Tímto tématem se zabýváme už několik měsíců. Jde tedy o praní špenových peněz a korupci. Také eh, vyšla na světlo celá řada eh, skandálů, které eh, vlastně ukázaly, že je potřeba žádat o větší transparentnost. Je také potřeba sledovat, co se vůbec děje na celosvětové, v celosvětovém měřítku. Teď tedy eh, diskutujeme o tomto konkrétním textu. V tom textu stojí, že právě u finančních služeb existují daňové ráje, kde vlastně probíhá až desetkrát více transakcí než legální cestou. To je obrovský problém. Potřebujeme tady kontroly, potřebujeme sankce právě vůči podnikům, které stojí v podezření, že takto eh, postupují nelegálně. Také je potřeba zamezit tomu, aby vůbec takovéto eh, nelegální postupy byly možné. k regulačnímu eh, kontextu. Navrhuji následujících. Pokud chceme být důvěryhodní, musíme vyžadovat dodržování mezinárodních standardů a norem, a to i při uzavírání eh, mezinárodních dohod. Ehm, Josef eh, Stiglitz řekl v souvislosti s Panama Papers, že je potřeba právně závazných klauzulí ve všech dohodách o volném obchodu a to s tím naprosto souhlasím je tedy jasné, že je potřeba postupovat i vůči eh, finančnímu eh, sektoru. Musíme být opravdu obezřetní, zejména co se týče tedy kapitoly eh, investicí a finančních služeb. Je potřeba, abychom sestavili takzvané pozitivní seznamy, právě třeba u obchodních dohod potřebujeme explicitně říci, jaký máme seznam služeb, které mohou být liberalizovány. A potom samozřejmě je také možné si lépe, eh, lépe postupovat v rámci nějakých optimalizujících strategií. Já věřím, že všem leží na srdci, abychom tedy se věnovali těmto tématům že nám leží na srdci, abychom bojovali proti praní špinavým peněz a že chceme opravdu dosáhnout něčeho, co má nějaký smysl. Děkuji, nyní dám slovo stínovým zpravodajům, dokud jsou zde. Nejprve tady paní Charancová, prosím. Uh, thank you, um... Děkuji, pane předsedo. My vítáme návrh komise, která, uh, bude, který bude aktualizovat tyto nelegální finanční toky, pokud jde tedy o různé financování eh, Eh, terorismu. Je potřeba řešit to nejenom na evropské úrovni, ale globálně. Obchod může být nástrojem, který nám eh, napomůže. Já tedy děkuji zpravodaji za jeho práci, že eh, chce zapracovat rozměr obchodu do tohoto návrhu. Nicméně mám několik připomínek k jeho práci. Myslím si, že tento výbor by měl využít svoji expertízu k poskytování řešení ohledně toho, jak bojovat proti nelegálním finančním tokům. Měli bychom se zabývat tím, jak minimalizovat rizika praní špinavých peněz prostřednictvím konstruktivní obchodní politiky. Je pravda, že volný obchod zboží a služeb někdy může zvýšit eh, riziko praní špinavých peněz, ale podle důkazů z různých studií není žádná kauzální, ka, žádné kauzální propojení mezi volnými, volným obchodem a e, nelegálními finančními toky. Obchod se službami je součástí e, všech nových obchodních dohod. Tady jde zejména o technologie a mobilitu e, pracovní síly. Teď samozřejmě se také pracuje na finančních službách přeshraničních. Určitě bychom tedy eh, neměli eh, to omezit natolik, že omezíme eh, celkové, celkovou mobilitu služeb. Protože to samozřejmě omezení volného obchodu potom povede k, ke ztrátám a má to opravdu devastující dopad na rozvojové země. Pokud máme obchodní eh, dohody nebo dohody o přidružení, eh, určitě bychom tyto země měli vnímat jako potenciální spojence, eh, s nimiž chceme dosáhnout společných cílů. Takže bychom měli pracovat na tom, že naši obchodní partneři naplňují některé standardy, ale určitě nestojí za to, abychom porušovali obchodní <clears throat> vztahy eh, ve chvíli, kdy eh, tyto země nenaplňují všechna ustanovení. Například máme obrovské rozdíly mezi přijímáním zákonů a implementací, co se týče eh, kontrol praní špinavých peněz. Takže my bychom naopak měli více pomáhat a spolupracovat tak, abychom zajistili, že tyhle ty standardy jsou naplňovány. My předložíme nějaké pozměňovací návrhy a budu se těšit na další diskuzi o tomto zajímavém tématu. Já také děkuji. Paní Keller, děkuji. My si myslíme, že ten návrh jde správným směrem. Souhlasíme s tím. Možná bychom to ještě trošku posílili, protože si myslíme, že otázky eh, finančních podvodů tady nejde pouze o obchod jako takový, ale i o obchodní dohody. Takže my si myslíme, že bychom tam měli mít nějaká ustanovení, která zabrání finančním podvodům, zejména v oblasti finančních služeb. Tady v této kapitale máme tam některé tedy nápady, které by se měly zaměřit třeba na nejlepší snahy. Potom nám jde taky o zlepšení některých definicí a zavést povinnost eh, vyměňovat si eh, rejstříky skutečných vlastníků a potom třeba otázka eh, konvergence, co se týče eh, daní podniků, korporátní daně a určitě to vlastně půjde stejným směrem, jako to, co navrhuje zpravodaj. Možná trošku jenom to prohloubíme. Já si myslím, že možná v podstatě ani nes, to není, že by tam byl nesouhlas, <clears throat> Spravodaj hovoří o zapojení obchodu. My vlastně chceme zapojit i obchodní dohody. Takže to je vlastně jenom takové trošku rozšíření, jinak si myslím, že dosáhneme dobrého stanoviska. David Martin, prosím. Děkuji velmi stručně na podporu tohoto stanoviska. Jeden z důvodů, proč je takový odpor proti globalizaci, je, že lidé si myslí, že některé oblasti prostě se vymykají jejich kontrole, že už to prostě není eh, kontrolováno ze strany státu a vlastně už eh, to není kontrolováno nijak. Například daňové úniky, eh, praní špinavých peněz, daňové finanční podvody, to samozřejmě potom může právě vést i k obrovským problémům, jako je financování terorismu a podobně. A já si tedy myslím, že zpravodaj našel eh, velmi dobrou rovnováhu v tom, co předkládá. Já si tedy myslím, že pozměňovací návrhy, které předložil zpravodaj, opravdu našly správnou rovnováhu mezi tím, jak chceme řešit tu situaci a mezi realitou toho, s čím se potýkáme v reálu. Takže opravdu se pohybujeme správným směrem. Dobrá. Děkuji. Nyní dám slovo komisi. Pauline Weinsire, prosím or Madame Paní Karumba, děkuji vám. Já k tomu nemám žádné konkrétní připomínky, protože kolegové na DigiTrade dále rozvinou tuto problematiku. Já jsem jenom chtěla říci, že podporuji, eh, že podporujete návrh komise, co se týče boje proti praní eh, špinavých peněz a jejich předkládanému materiálu a ve stanovisku máme seznam vysoce rizikových zemí. Chceme, aby tento seznam byl co nejpropracovanější a nejefektivnější a samozřejmě budeme velice pečlivě sledovat vaše další plány, co budete předkládat ve svém stanovisku. Pokud dovolíte, tak bych předala slovo kolegům za DG Trade. Děkuji, dobré ráno, moc krát děkujeme za to, jak jste vystoupili k tomuto návrhu stanoviska. My jsme již měli výměnu názoru k tomuto tématu a já vítám některé z předložených eh, námětů. A samozřejmě my v komisi toto považujeme za velice důležité téma, v, naš, v našem sdělení Trade for All je to také takto uvedeno, je to otázka dobré eh, veřejné zprávy a boje proti korupci. Tyto dvě oblasti jsou úzce napojené na boj proti praní špinavých peněz. My se v tuto chvíli zamýšlíme nad tím, jak posílit eh, jednotlivá ustanovení, která máme ve svých obchodních dohodách, zvláště pokud jde o propojení mezi korupcí, daňovými úniky a praním špinových peněz, stejně jako je problematika důležitá transparentnost konečného příjemce peněz. My bychom ještě chtěli poukázat na to, že je důležité pamatovat na to, že co se týče samotných finančních služeb, tak naše obchodní dohody standardně neobsahují ustanovení, která se týkají uvolnění přeshraničních finančních služeb. Týkají se většinou provozoven jednotlivých subjektů. Máme k tomu i studii komise, že neexistuje jasná korelace mezi obchodní smlouvou a uvolněním a nezákonnými transfery peněz. V tuto chvíli se snažíme nesoustředit až tolik na eh, to uvolnění přeshraničních transakcí, jako spíše na ty provozovny samotné. Dále bychom chtěli ještě poukázat na tu otázku, zda požadavky dobré veřejné zprávy by měly být závazné, nebo jestli by měly být navázány na eh, stažení eh, preferenčního zacházení v oblasti obchodních smluv. My bychom chtěli říci, že zvláště v rozvojových zemích, kde je potřeba hodně pomoci, aby velké podniky zlepšily své postupy, své právní rámce, co se týče boje proti praní špinavých peněz. A proto si myslíme, že bychom měli tuto spolupráci mezi veřejnou zprávou a podniky na, nastavit už v naší eh, obchodní dohodě, stejně jako v technické pomoci. Máme už teď několik nástrojů, které jsou k dispozici a které posilují náš právní rámec boje proti praní špinavých peněz. Samozřejmě zde máme i kolegy za DG Just, kteří na to poukazují a za poslední rok se to odehrálo mnoho. Snažili jsme se posílit příslušné mechanismy, jako je třeba identifikace vysoce rizikových zemí plus možnost přísnějších postihů a máme za to, že spolupráce na Mezinárodním fóru, jako jsou akční pracovní skupiny, jsou právě tím správným postupem, jak bojovat proti praní špinavých peněz. Pochopitelně my v tuto chvíli velice pečlivě zvažujeme, jak posílit naše klauzulu, naše ustanovení týkající se dobré veřejné zprávy. Chceme, aby to bylo mm, co nejlépe naformulováno v našich obchodních dohodách, chceme co nejlepší znění a chceme se také podívat na poslední dokumenty ve světle toho, co se dělo třeba na platformě OECD a jiných mezinárodních organizací. Chceme postihnout v co nejširším rozsahu veškerou práci, která v tomto směru probíhá na evropské i mezinárodní úrovni a chceme postihnout i jednotlivé postřehy, které v tomto směru zazněly. Chceme se zamyslet nad tím, co se dělo za poslední rok, co se týče vylepšování našich obchodních dohod a co se týče vylepšování našich ustanovení o dobré veřejné zprávě. Děkuji. Není pochyb o tom, že musíme učinit krok, kroky v této věci. Veřejné mínění, pokud jde o finanční systémy, už je zcela se klo kontrole. To je první věc. Další věc je těch 40 miliard daňových výnosů já se domnívám, že zde musíme podniknout určité kroky. Samozřejmě budovat kapacitu, to, to je součástí celé akce, ale měli bychom nepochybně v prvé řadě pracovat na kontrolních systémech. Šlo o 40 miliard euro které půjdou do afrických států a tyto státy s těmito penězi budou pracovat a budovat infrastrukturu a systémy. V tuto chvíli už dávám slovo zpátky s pravodajům. Děkuji, pane předsedo. Já jen velmi rychle. Právě jste nastínil základní předpoklady, komise nastínila základní předpoklady, jde, jde hlavně o ustanovení týkající se dobré veřejné zprávy. To je velice důležité. Měla by zde být eh, v těchto příslušných dohodách i určitá podmíněnost, co se týče daňových zvýhodnění v budoucnu. To je velmi důležité. A Myslím si, že se s tím stotožňují další kolegové. Je třeba postupovat opravdu pečlivě a to tak, aby daňový systém byl co možná nejpřísnější. Máme daný časový rámec, daný formát a všechno je to poměrně omezené. Debata probíhá na půdě jednotlivých výborů. A vy jste také hovořil o rejstřících, já bych zašel ještě dál, mělo by to být celé automatické, zautomatizováno v zájmu boje proti praní špinavých peněz. To znamená, že z mé strany zde není problém s tím, že by to nebylo nastaveno, dost, dostatečně přísně, jde spíše o formu, ta je problematická. Já tí, já vítám další eh, předpoklady v této věci. Děkuji vám. Děkuji, já bych rád připomněl, že náš program je velice nabitý a termín pro předložení pozměňovacích návrhů už je zítra. 30. listopadu ve 12. V pravé poledne. A protože je to tedy takto natěsno, tak eh, v tuto chvíli je to opravdu výjimečná situace. I když je zde francouzsky hovořící zpravodaj, tak budeme Eh, hovořit teď anglicky, ale nakonec se to stejně možná obrátí a budeme všichni hovořit francouzsky, uvidíme. Každopádně zítra v pravé poledne je termín pro předložení pozměňovacích návrhů. Prosím, dodržte tento termín. V tuto chvíli přecházíme už k bodu číslo 11 na programu, což je implementace dohody o volném obchodu mezi Evropskou unii a Korejskou republikou, to znamená Jižní Koreou. 1. července tohoto roku byla dohoda už v platnosti pět let. Vlastně to nebyla platnost a účinnost, byla to předběžná platnost. Já si myslím, že účinnost nastala teprve loni, jelikož Itálie byl, byla poslední země, kde Národní parlament ratifikoval tuto dohodu. Takže pro některé z nás je to pět let, pro některé méně, každopádně je to velmi důležitá součást našich dohod. A měli bychom se nad touto dohodou zamyslet, měli bychom se zamyslet nad tím, jaké problémy vyvstaly, jaké pozitivní výsledky tato dohoda přinesla a já myslím, že je jasné, že ta exportní situace se zlepšila. Ovšem na druhé straně ještě zbývá dopracovat některé záležitosti, například kapitolu o trvalé udržitelnosti, která pořád představuje problém. A vy práci na této problematice. Jsme také poslali delegaci do Jižní Koreje a máme také stálého zpravodaje, který je pověřen touto prací, je pověřen vyhodnocením toho, jak implementace probíhá. A mě je tedy potěšením tedy přivítat pana Jence který, Valferda, který nám dnes tu zprávu představí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tento úvod, který schrnuje stručně, ale výstižně, jak probíhala implementace dohody. Podle dohody jsme se za, jsme tedy hodnotili to, jak je implementována dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unii a Jižní Koreou a ověřovali jsme to, zdali ustanovení této dohody skutečně jsou uplatňována v praxi a zdali cíle této dohody se podařilo naplnit. Samozřejmě nic není dokonalé. A nic není možné naplnit ze 100%, ale zdá se, že ta dohoda je implementována velmi dobře. A výsledky implementace dohody jsou viditelné, praktické, aspoň na té naší straně, a jsou také v souladu s našimi očekáváními. A proto obecně se díváme na tuto dohodu velmi pozitivně. Než předložím návrh zprávy k této dohodě, než jsem to přeložil, promiňte, provedli jsme velice důkladnou analýzu těch vyjednávacích podkladů a všech dalších informací, abychom zjistili, jak to vypadá s formální implementací této dohody, do jaké míry je to skutečně efektivní z hlediska hospodářského, finančního, zdali to prostě přináší hmatatelné eh, výsledky. Zajímali jsme se však i eh, dopadem na oblasti, kde eh, je ten efekt spíše nehmotný. A já jsem se například eh, eh, bilaterálně setkal eh, se zástupci zájmových skupin, které, kterým dohoda přinesla přínos, a tedy z obou stran, čili tady v Bruselu i v Soulu. Například loni v prosince v Bruselu jsme uspořádali seminář, kam jsme pozvali celou řadu lidí, zástupce orgánů a také zástupce soukromého sektoru a nevládních organizací. A výsledkem bylo, že se nám podařilo načerpat poměrně velmi kvalitní informace o tom, jak, jaký, jaký, jaký je hmotný i nehmotný přínos této dohody. A to právě na základě výpovědí eh, zainteresovaných stran, kterým tato dohoda přinesla pozitivní dopad. Já jsem to stanovisko eh, formulovala velice stručně a výstižně, nicméně hovořím tam o ekonomických dopadech této dohody. A v druhé části tohoto stanoviska také upozorňuji na celou řadu záležitostí, například netarifní překážky obchodu, překážky ve formě hygienických a fitosanitárních norem. A hovořím také o tom, do jaké míry tuto dohodu skutečně využívají podniky na obou stranách. Jedna nevýhoda, kterou vidím, spočívá v tom, eh, jaké postavení mají malé a střední podniky. Měli bychom eh, jim více pomoci. Ta dohoda by měla být formulována tak, aby pro ně byla přínosnější. Ovšem eh, to také tedy eh, souvisí s určitými kulturními rozdíly v postavení těchto podniků na obou stranách. Ale lze doufat, že státy a nevládní organizace tedy tady také mohou odvést svůj díl práce a mezi malými a středními podniky propagovat přínosy této dohody. Ta zpráva není nějak dlouhá. Z různých důvodů já jsem především chtěl být stručný. Já jsem si však jist, že jste zprávu četli. A já jsem připraven na další diskuzi. Jsem připraven provést úpravy, pokud to bude třeba, ale zároveň chci upozornit, že pozměňovací návrhy můžete předkládat do 9. prosince 5 hodin odpoledne. A budeme tedy potěšením je pak zpracovat. Děkuji. Bohužel tady chybí celá řada stínových zpravodajů a zpravodajek. Nejprve dám slovo Martinovi Šustrovi. Eh, Martinovi, který zastupuje Joachima Šustra, ano, přesně tak. Joachim Šustr se omlouvá, ale vypracoval prohlášení, které tady přečtu. Kdyby to všem bylo v Němčině, tak bych to asi přečíst nedokázal. Takže vítám skutečnost, že dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unii a e, Jižní Koreou přispěla e, k, k tomu, že původní deficit obchodu se přeměnil na přebytek. Stále však vidím vážné problémy v implementaci kapitoly o trvale udržitelném rozboji v kapitole 13.4 se Jižní Korea zavázala respektovat, propagovat a dodržovat e, legislativu, která souvisí se základními úmluvami ILO a také základními úmluvami, které upravují právo kolektivního vyjednávání, právo projevu zákaz nucené práce, efektivní zákaz a odstranění dětské práce a jasné rozlišení mezi zaměstnáním a mezi různými typy zaměstnání. Ovšem v tuto chvíli tedy eh, ten pokrok je minimální, zvláště pokud jde o uznání základních ustanovení a umluv eh, ILO, především práva na eh, kolektivní vyjednávání. Pracující, kteří o to usilovali, jsou ve vězení a tedy ten postup vůči pracujícím, kteří se chtějí odborově organizovat, je velmi hostilní a stále se přiostruje. přiostřuje. Také tedy eh, zaměstnavatele v Koreji dávají přednost eh, smlouvám na dobu určitou a v důsledku toho velká část eh, korejského obyvatelstva nemá řádné zaměstnání. Korejská vláda také postupuje násilně proti demonstrantům a stávka je přímo zakázána. Od té doby, co tato dohoda vstoupila v platnost, eh, korejská vláda neudělala nic pro zlepšení pracovních podmínek místních pracujících a nevládní organizace se znepokojením upozorňují na tuto skutečnost. Evropská unie se rozhodla uspořádat kolo vládních konzultací s korejskou republikou, kde by se tato témata řešila. A to tedy s použitím toho argumentu, že nelze začít jednat o kapitole o investicích, dokud nedojde k pokroku, pokud jde o postavení pracujících v Jižní Koreji. Ale podle toho, co jsem slyšel před pár hodinami, prezidentka eh, Jižní Koreje nabídla svoji rezignaci. A lze houpa doufat, že nový prezident se postaví pozitivněji k problematice dodržování práv pracujících a že také dojde k zlepšení postavení odborů v Jižní Koreji. Děkuji. Na to jsme se ptali i my v rámci tedy naší návštěvy a viděli jsme, že tedy ta státní zpráva a vláda obecně není příliš ochotná praxi zavádět ustanovení tohoto typu. Děkuji a nyní pan Buchner. Děkuji. Chtěl bych poděkovat zpravodaji a spolu zpravodajům za tento první návrh, který obsahuje důležité informace o makroekonomických faktorech, které jsou takovým dobrým východiskem pro další práci. A my jsme také spokojeni s tím, že máme možnost přecházet s pozměňovacími návrhy, které jsou brány v potaz. Tato první zpráva o implementaci má velký význam pro tento parlament i jakožto příklad pro další stanoviska tohoto typu. Proto je důležité detailně proskoumat, jak proběhla implementace ze stranu strany státu, tedy eh, hovořit konkrétně o dobrých i špatných příkladech, o tom, co lze zlepšit. Je důležité zaměřit se také na nové elementy této dohody, například dozorové grémium, existence místních poradenských skupin, skupin a také důraz kladený na trvalou udržitelnost. Já jsem byl jedním z těch účastníků té delegace, která odjela do Koreje a byl jsem tam na místě překvapen tím, že tedy eh, se důležitá fakta o průběhu této návštěvy ve stanovisku vůbec nezmiňují. Já jsem se zabýval především problematikou legislativy z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance. ta situace mi eh, nedává spát a myslím si, že je tedy eh, třeba, aby byla posílena pozornost věnovaná úmluvám ILO. Tady v této oblasti lze eh, hodně co vylepšit. Je třeba také eh, věnovat se problematice makroekonomické nerovnováhy eh, různých odvětví. Například v oblasti je tu velký důraz kladený na automobilový eh, průmysl, je tu však zároveň tedy přebytek našeho vývozu evropského vývozu, konkrétně luxusních německých vozidel. Já sám bych se asi neměl stěžovat, protože jsem Němec, ale eh, myslím si, že tato dohoda by měla být ku prospěchu všech evropských podniků, nejen některých podniků a odvětví. A na tom je tedy třeba ještě dále pracovat. já se těším na další spolupráci a prozatím děkuji. Děkuji. Já jsem zrovna obdržel tweet eh, německým zeleným se líbí tedy vývoz německých luxusních vozidel. Ovšem to měl být vtip. Takže nemám nikoho dalšího, kdo by se hlásil o slovo. Dávám tedy slovo komise. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno vám všem. Děkuji za tyto velice pozitivní a užitečné připomínky. Myslím si, že ta zpráva jasně ukazuje, že dohoda o volném obchodu je úspěšná. Byla to opravdu velmi výhodná dohoda pro Evropskou unii, kterou se eh, podařilo zvrátit více než desetiletý deficit našeho vývozu do Koreji a na to teď můžeme být hrdí. Zároveň, jak víte, probíhá eh, rozsáhlé vyhodnocení eh, dohody eh, s Koreou ex post, protože uběhlo pět let od její implementace. Toto hodnocení zahrnuje všechny oblasti a tedy vyplývá z toho našeho závazku, který jsme přijali formou sdělení. Tento přeskum byl zahájen loni v červenci, vybrali jsme externí konzultantskou firmu a doufáme, že do srpna příštího roku bude hotová finální verze zprávy. Na naší webové stránce najdete odkaz na úvodní zprávu této konzultantské firmy. Pokud jde o implementaci oblasti, které eh, bude ještě třeba eh, sledovat, a vy jste na to také upozornili, je problematika SPS. Tady je problém tedy eh, s, především s vepřovým a hovězím. A jsou tu i další problematické oblasti. Eh, je tu také problém s přístupem při zadávání veřejných zakázek, je tu problém s uznáváním produkt, zeměpisného původu produktů a samozřejmě je tu také problém s dodržováním eh, pracovní legislativy v Jižní Koreji. Na hodnocení implementace této, implementace této dohody pracuje 15 různých pracovních eh, skupin a na úrovni komisařky Melstromové o tom budeme jednat 16. prosince tady v Bruselu. Naším cílem je, aby eh, se tady toho eh, ještě předtím odehrálo co nejvíc setkání pracovních skupin, tak abychom mohli debatovat o aktuálním stavu implementace každé kapitoly. Paralelně, jak víte, se také zabýváme určitými specifickými oblastmi dohody o volném obchodu, tak abychom tady eh, mohli dále hledat eh, benefity pro evropské vývozce, například v oblasti dopravy zboží, opravy zboží a také v oblastech, které jsou zásadní pro letecký průmysl a aeronautiku a také pro nákladní dopravu. Eh, Jižní Korea na druhé straně má velký zájem o tom, aby se začalo jednat o kapitole o investicích, protože, jak víte, tato dohoda o volném obchodu byla podepsána předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, takže neobsahuje kapitolu o investiční pomoci. A nyní tedy dvě konkrétní záležitosti, na které jste také vy upozornili a které si zaslouží naši pozornost. Za prvé, pokud jde o problematiku obchodu a trvale udržitelného rozvoje, komise monitorovala velmi pozorně situaci v Jižní Koreji. Dohoda o volném obchodu nabízí institucionální mechanismus, který stranám umožní eh, řešit problematiku, která souvisí s obchodem a trvale udržitelným rozvojem, včetně pracovního práva. Na čtvrtém zasedání Výboru pro obchod a trvale udržitelný rozvoj, které se odehrálo minulý týden v Soulu, Evropská unie zdůraznila jak důležité je, aby Jižní Korea co nejdříve ratifikovala a implementovala všechny úmluvy ILO, tak jak jsou uvedeny v dohodě o volném obchodu a na závěr zasedání bylo přijato společné prohlášení, ve kterém se Jižní Korea zavázala ke konkrétním krokům v této oblasti. A uvidíme, čeho se podaří dosáhnout před příštím zasedáním tohoto výboru. Budeme o to nadále usilovat, protože je to důležitá problematika pro nás. Příští zasedání tohoto výboru proběhne 16. prosince, jak už jsem řekl, a jedním z předsedajících bude komisařka Malstrémová. Pokud jde o malé a střední podniky, na které se také chceme zaměřit, Tady komise dává k dispozici informace formou praktických informací, brožur. Máme také databáze přístupu na trh, která je k dispozici online a zadarmo. K dispozici jsou také veškeré informace o tarifech na korejském trhu, eh, aktuální informace o obchodu a máme také portál takzvaná internacionalizace malých a středních podniků, který nabízí informace o aktuálních obchodních a podnikatelských příležitostech v Jižní Koreji. Ehm, tohoto eh, A nabízíme také další podporné aktivity. Členy tohoto portálu je více než 700 organizací z celého světa. Vývoz Evropské unie do Jižní Koreje zlostr o 47 a další propagace této skutečnosti je tedy eh, zodpovědností jednotlivých eh, států a také zainteresovaných skupin. Je tedy důležité, aby eh, na úrovni jednotlivých členských států byly tyto informace distribuovány obvyklými kanály a také prostřednictvím obchodních komor. Děkuji. Děkuji. Teď samozřejmě jde o to, aby komise eh, opravdu tlačila na to, abychom správně implementovali tato ustanovení, protože naše zkušenosti jsou trošku jiné. My jsme dokonce dvakrát zažádali o nějaké konkrétní kroky ze strany komise a komise nic neudělala. A taky potřebujeme změnit odstavec 3.1.4 té stávající dohody, kde, která je vlastně problematická z hlediska um, stávek. Takže já bych asi to neřekl tak, že komise tlačí na to, aby byla správně implementována kapitola o udržitelnosti. A vždycky zase říci, budeme mít další zasedání a e, sejde se další výbor a podobně. Já připomínám, že tato dohoda už se provizorně uplatňuje po dobu pěti let. Takže my potřebujeme nebo chceme mít proaktivní komisi, nikoli reaktivní komisi v těchto věcech zejména tedy, co se týče té strategie Trade for All, obchod pro všechny. Takže to, byla takový, to byl takový komentář z mé strany a teď se vracíme zpátky k našemu zpravodaji. Prosím, máte slovo. Děkuji eh, všem Państwu. Děkuji, pane předsedu, děkuji vám všem za vaše připomínky. Myslím si, že můžeme eh, vyvodit závěr, že tato krátká výměna názorů ukázala, jak je důležité nejenom vyjednávat, ale také implementovat dohody a kromě toho i monitorovat dohody o volném obchodu. Protože jenom v tehdy můžeme jasně srovnat pozitivní i negativní stránky pokud se nám nepodaří dosáhnout cílů dohody, je to také zřejmé. Co se týče dohody o volném obchodu s Koreou, ale i jiných dohod s Koreou, já si myslím, že v nějaké fázi určitě ho budeme hovořit o investicích. ty hospodářské otázky jsou dobré, tam jsou věci, kde máme stanovená jasná, hmatatelná kritéria. A co se týče ale neekonomických otázek, Tedy to jsou vlastně otázky mm, zprávy a řízení, to už je trošku komplikovanější, protože tady opravdu hovoříme o rozdílných kulturách. Je zřejmé, že evropská kultura, eh, včetně tedy eh, pracovně právní kultury i eh, třeba otázek celních a podobně, se prostě liší od kultury v Ázii nebo i v Africe. v této oblasti tedy a v oblasti pracovních práv, združování a podobně. Ve všech těchto oblastech tedy implementace práv je náročnější, tam jsou bariéry, včetně eh, rozdílného myšlení různých tradic a zvyklostí. Tato zpráva, jakožto i jiné zprávy o, o dohodách o volném obchodě, doufám, napomůže k tomu, abychom dosáhli nejenom ekonomických cílů, ale i sociálních a politických cílů. Jak už jsem říkal dříve, těším se na vaše připomínky, pozměňovací návrhy a také spolupráci. věřím, že tato zpráva ve finále bude pozitivní. Děkuji. Nyní jenom připomínám členům výboru, že tohle je první prováděcí zpráva. Zaměřuje se na Jižní Koreu, ale stane se vlastně jakýmsi standardním prováděcím formátem pro všechny budoucí prováděcí zprávy. Takže to je vlastně obrovská zodpovědnost, kterou teď eh, máme, abychom vytvořili nový standardizovaný formát pro implementaci. Říkám, že náš, eh, obcho- na, náš výbor nezodpovídá jenom za vyjednání obchodních dohod, ale i za jejich implementaci. Takže pro nás je důležitá i právní rada naší právní služby ohledně toho, jak můžeme přistoupit k té otázce implementace. A proto je důležité, aby tyto eh, zprávy o provádění odrážely všechna tato klíčová témata. Takže máme příležitost eh, diskutovat se zpravodajem a předkládat pozměňovací návrhy až do 9. prosince v 5 hodin odpoledne. Takže 9. prosince 5 hodin odpoledne je termín pro předkládání návrhů a hlasovat ve výboru budeme zřejmě 24. ledna. Takže čeká nás hodně práce. Chceme mít opravdu dobrou eh, dohodu o provádění, ale také vlastně se stane jakýmsi standardem pro tyto typy e, zpráv do, do budoucna. Navrhuji, abychom si teď udělali přestávku až do 10 hodin a pak budeme hlasovat. To bude strašný, to hlasování, to tady vždycky nesnáš. No. Se to nějak rozdělíme. A ty jsi to vytiskla, jo? Ne, oni nám to donesli. Jo. Hele, jako já prostě třeba jako, já nevím, po 15 minutách už vůbec nevím, jako co jsem řekla, co jsem neřekla, jako prostě. Pro, proti, no. Já to fakt jako nemám ráda. No, to nevím, jako on je Němec, jako a m... Už tak se to rozdělíme, no. Je dost možný, že to bude německy, no, prostě. Uvidíme, no. Ono, No, to možná nebude moc dlouhý. Jako víš co, ono to jako není těžký to hlasání, spíš je to takový jako, že potom se dostaneš do takového tranzu jako. Já to fakt nemám moc ráda. Já to nemám ráda. Potom jako nevíš, že se a to si jako třeba fakt myslím, že by měl dělat stroj. Jako, <laughs> že by to dělal i líp, jako jo. Prostě pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jako, jo, to prostě co, jako. Tam zadáš prostě pár slov. <laughs> Takže tady vždycky... No. Ne. to bylo vždycky. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann nehmen Sie bitte... Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, eh, za, zaujměte svá místa, začneme hlasovat. Nejprve si pře, eh, přeskoušíme hlasovací kartičky, takže prosím, testovací hlasování. Zahajuji testovací hlasování. Prosím, hlasujte. Und die Probeabstimmung ist geschlossen. Končím testovací hlasování. Děkuji, všechno funguje dobře, takže můžeme přejít k samotnému hlasování. Nejprve bod 12. A to je dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unii a Evropským společenstvím pro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 Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 22 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 23 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 24. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, číslo čtyři pro, proti, zdrželi se zamítnuto, návrh pět pro, proti, zdrželi se zamítnuto, návrh šest pro, proti, zdrželi se zamítnuto, návrh sedm pro, proti, zdrželi se Zamítnuto návrh 8 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 9 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto návrh 10 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže Takto pozměněný návrh komise, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní elektronicky hlasujeme o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Omlouvám se, pane předsedo, nemám hlasovací kartičku, můžu hlasovat takto, já jsem pro. Moje kartička nefunguje. Dobrá, takže hlasu, takže uh, rukou hlasují dva, jeden pro, jeden proti. Je to tak. Takže 27 pro, dva proti. Takže to byla opravdu velká většina, která přijala tento text. Děkuji. Teď přecházíme k bodu 13. To je také téma, kterým se zabýváme už delší dobu. Je to přistoupení k obchodní dohodě mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbii a Peru na straně druhé s ohledem na přestoupení Ekvádoru. Čeká nás elektronické hlasování a jej rovnou zahájím. Končím hlasování. Řekněte mi vy dva, jak byste chtěli hlasovat. No, už vám to funguje. Takže prohlasovalo 25, takže opět přijato většinou. Gratuluji kolegovi, Helmut, eh, kolegovi Helmutovi Šolcovi. To bylo tedy hlasování, které bylo takto rychlé a bezbolestné a nyní se dostáváme k monitorovacím skupinám. zasedali dvě monitorovací skupiny od posledního zasedání, jednak pro Jižní Asii, jednak pro TISA. Tady vlastně šlo zejména o žádost eh, Sri Lanky připojit se GSP+. Takže byl tam přítomen i Eh, velvyslanec Sri Lanky. Není tady ani pan Karim, ani pan Fielner, který by nám tady k tomu mohl něco říci. Potom jsme měli monitorovací skupinu pro TISA, to bylo 17. listopadu. Byl tam hlavní vyjednavač EU, pan Kiener, který vlastně podal zprávu o 12. kole vyjednávání. Zdá se, že i v oblasti TISA se nyní ukazuje, že nová americká vláda nebude pokračovat ve vyjednáváních a zatím tedy nevíme, zda ještě k těm vyjednáváním přistoupí později nebo vůbec ne. Takže opravdu musíme počkat až na to, jak se vyjádří nová vláda na začátku příštího roku. Nemáte k tomu žádné otázky? Nikoli? Takže přecházíme k bodu 15 Tady jde o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení. Od 1. ledna tohoto roku, jak všichni víme, máme komplexní dohodu o volném obchodu kterou předběžně uplatňujeme mezi EU a Ukrajinou. A tento dokument, který eh, nyní máme před sebou, eh, ukládá další koncese, které by mohly být eh, součástí této dohody. Už jsme hovořili o implementaci této dohody v říjnu, my to vlastně děláme eh, pravidelně prostřednictvím monitorovací skupiny. Dnes nás čeká vlastně první rozprava o této rozšířené, o tomto rozšířeném návrhu. A já tedy se rovnou obracím na našeho zpravodaje, eh, kterému hned dám slovo. Včera jsem obdržel sdělení od komise, že nám ještě poskytnou nějaká další sdělení, takže nás čeká potom i z e, e, komise. Uh, thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. As you said, that DCFTA with Ukraine was provisional. Já jsem jenom chtěl říct, že se to uplatňovalo od eh, ledna tohoto roku a prodlení v eh, uplatňování to způsobil tlak Ruska. A pak eh, 29. září Evropská komise vydala návrh k zavedení předběžných prozatímních eh, sankčních uplatnění. Ty doplňovaly asociační dohodu. Jsou to opatření asymetrická, chtějí podpořit ekonomiku na Ukrajině a chtějí podpořit přechod na funkční tržní ekonomiku na Ukrajině. Ta opatření mají fungovat prostřednictvím nulových tarifních kvót u produktů, které máme v přílohách 1 a 2 Navíc by zde měly fungovat preferenční kvóty, které máme uvedeny už v asociační dohodě. Částečně by se měla eh, zrušit dovozní cla u těch produktů, které jsou vyjmenovány v příloze 3. Eh, přílohy 2 a 3 se týkají zemědělských produktů, jako je eh, med, jako je hroznový džus, rajčata a ve dvojice máme hnojiva, elektrická zařízení a další. Do komise, eh, do tohoto návrhu komise zapracovala ochranou doložku, která se týká dovozu z Ukrajiny tam, kde hrozí uh, nějaké nebezpečí evropským výrobcům. Evropská komise ale nepředpokládá, že se bude vyhodnocovat studie dopadu vzhledem k tomu, že tento předpis by měl vejít v platnost co nejdříve. Jediná studie, která k dispozici už je, je z roku 2007, kdy se prováděla konzultace před asociační dohodou a já se snažím do toho zapracovat eh, naprosté maximum. Snažím se vyslechnout všechny zúčastněné. Víme o tom, že do toho patří i stanovisko výboru AGRI tohoto parlamentu a já velmi pečlivě naslouchám tomu, co mi výbor AGRI k tomu Téma to říká, protože určitá ustanovení zřejmě budou poněkud citlivá pro některé členské státy, pro některé konkrétní výrobce. A také pamatuje na to, že Ukrajina se potýká s velkými problémy v tuto chvíli vzhledem k eh, vojenským konfliktům, ztrátě území, probíhá tam velmi eh, finančně náročná reforma v tuto chvíli. Tyto politické aspekty které celé věci nemůžeme přehlédnout, když řešíme preferenční zacházení na půdě obchodu. Musíme sledovat celý kontext a zvážit vše. V tuto chvíli jsme na březen naplánovali hlasování. V plenárním zasedání by se mělo hlasovat eh, v dubnu. Trošku se to může ještě změnit samozřejmě, protože jsou zde další potřebné úvahy, další stanoviska, která by do celé věci mohla vstupovat. Ale v tuto chvíli máme harmonogram, který jsem právě předestřel. Děkuji. Děkuji. Stínová zpravodajka Marita Ruska tady není, ale David Marketin ano. Děkuji, já zaskakuji opět za jednoho z kolegů, který tady není. Snažíte se o švédštinu? Ne, nepůjde to. Možná, že by to bylo snažší než Němčina nakonec. Marita říkala, že když eh, byla uzavřena asociační dohoda, když se v roce 2014 vyjednávala tato dohoda, tak makroekonomický kontext byl úplně jiný, než jaký panuje na Ukrajině v tuto chvíli. Bylo to před válkou v Donbasu, bylo to před ztrátou území eh, na Ukrajině. Od té doby došlo k eskalaci obchodní války s Ruskem, jsou zde další problémy, další výzvy a hrozby pro ukrajinskou ekonomiku a v tuto chvíli komise chce eh, zavést další preferenční zacházení u některých produktů, některých zemědělských výrobků. My to vítáme, protože se domníváme, že to podpoří ekonomiku na Ukrajině. To je pravda. Je zde však jedno ale. Nemůže to být biankošek EU pro sociální demokraty je naprosto zásadní, aby to byly autonomní opatření, která dodrží stejné principy jako ty, které jsme zapracovali do jiných asociačních dohod. To je respekt vůči demokratickým principům, lidským právům, lidským svobodám, základním svobodám zásady právního státu. To je něco, z čeho nemůžeme vůbec ustoupit. Vítáme ustanovení, která se právě těchto základních zásad a e, principů dotýkají. Také vítáme, že Ukrajina musí pracovat na institucionální reformě a boji proti korupce. Krom toho běžní občané a malé a střední podniky musí těžit z těchto výhod. Nesmí to být e, oligarchové, jinak to totiž žádnému dalšímu ekonomickému vývoji vůbec nepomůže. Musíme se ujistit o tom, že tato opatření nikterak nepoškodí eh, citlivé odvětví v Evropě. Musíme pečlivě hlídat jednotlivé mechanismy a těšíme se na spolupráci s stínovými zpravodaji a na přípravě tohoto materiálu. Děkuji. EKR zde nemáme zastoupeny. Stefan Bálen tady není. Helmut Scholz. Děkuji. Navážu na to, co tu říkali stínoví zpravodové za SND a na naše debatu k podpoře makroekonomického rozvoje. Kdykoliv se o tom bavíme, říkáme, že eh, Tady takováhle dovoda musí přispět nejenom hospodářskému, ale také sociálnímu pokroku. A na tom eh, naší skupině velmi záleží a i v minulosti jsme se velmi kriticky vyjadřovali k tomu, že situace, která se sice změnila v porovnání s tím, jak vypadala před několika lety, přesto se nedá říci, že naše makroekonomická podpora je používána v souladu s původními eh, záměry jsme svědky toho, že chybí transparentnost, pokud jde o užití pom- pomoci. A proto je poměrně obtížné představit si jakoukoliv další formu pomoci. Já jsem se účastnil toho posledního summitu mezi Evropskou unii a Ukrajinou. Víme, že všichni se snaží, tedy na úrovni těch státních struktur najít způsob, jak urychlit implementaci dohod z Minsku, což je základní předpoklad pro zlepšení situace na Ukrajině. Zároveň však slyšíme z Ukrajiny, že problematika dodržování vlády eh, zákonu a pořádku, dodržování základních eh, demokratických práv eh, není ideální, že tady je tedy ještě třeba mnohé zlepšit. Proto bych rád slyšel od komise um, informace spíš v tom smyslu, jak to opravdu vypadá v realitě. My jsme navštívili v Kijevě místního ombudsmana a, a, a Debatovali jsme o tom, jaká je konkrétní ekonomická realita pro podniky ze střední Ukrajiny i z východní Ukrajiny a co by v této věci šlo udělat. Děkuji. Za zelené pán, paní Hautala. Vítejte na tomto výboru. Já nejsem ještě členkou, ale doufám, že budu. Já tedy vývoj této dohody sleduji velmi pozorně. A to především tedy na půdě toho hlavního výboru INTA. A musím říci, že podle mého názoru eh, naše obchodní politika v přístupu k Ukrajině je velmi pozitivní, protože eh, Ukrajina utrpěla opatřeními, které přijalo Rusko. Ale s naší pomocí se podařilo nahradit většinu toho ušlého objemu obchodu obchod s ruským obchodem s Evropskou uní. Já jsem přesvědčená, že je třeba se zaměřit především na dvě hlavní věci. Tato eh, opatření by se měla vztahovat eh, i na Krym a Donbaskou oblast, protože samozřejmě Evropská unie neuznává ruskou okupaci těchto území. A to je něco, čemu bychom měli věnovat zvláštní pozornost. Za druhé je třeba dát pozor na to, aby seznam výrobků, které spadají do, těch, do toho výčtu autonomních obchodních opatření, obsahuje nejenom položky, které jsou výhodné pro velké evropské firmy, ale také položky, které oživí hospodářský život přímo na Ukrajině a, a existenci firm tam. Na Ukrajině je například velký problém se zaměstnaností mladých a to je taková potenciální a, explozivní situace. Jinak eh, mohu podpořit, co tu řekl Martin Filip a, a pan Scholz, pokud jde o kondicionalitu. Článek 2 například obsahuje jasné podmínky pro udělení preferenčního režimu a v článku 3 hned jsou tedy sankce, včetně dočasného pozastavení. A já tady musím souhlasit s tím, co tu řekli například i zástupci SND, v tom smyslu, že nejdůraznější opatření je třeba přijmout v boji s korupcí. Korupcí tam jsme sice byli svědky určitého pokroku, ale ta, ten nový antikorupční orgán se pořád ještě potýká s problémy. A když tedy výbory INTA a Jury navštívili Ukrajinu minulý rok, ukázalo se, že je třeba ještě zajistit to, aby úřad generálního prokurátora fungoval skutečně nezávisle a řešil také problematiku korupce. To by tedy mělo být také eh, v oblasti našeho zájmu. Krom toho tedy Evropská unie vypravila takzvanou, nebo otevřela takzvané poradenské zastoupení, poradenskou misi v Kijevě, na které působí více než 100 lidí a těto lidé tedy by také měli významně pomoci. Já jsem, je mi líto, že tu není nikdo z EKR, protože to je velmi důležité téma. Oni, moji kolegové se však zřejmě myslí, že ne, ale pro mě to tedy zajímavé téma je a já vás tady, já tady vítám příležitost pohovořit k této věci. Gratuluji kolegyně k tomu, že se hodlá připojit k výboru INTE. Já sám tady působím sedm let. Já mám taková pozorování makroekonomické povahy my v podstatě podporujeme obchod a dokonce tedy používáme to heslo eh, obchod, eh, nikoli humanitární pomoc, ale velmi často používáme obchod v podstatě jako nástroj zahraniční politiky. Ale moji voliči rozhodně nehodlají bojovat s Ruskem o Krym. A už vůbec ne o východní Ukrajinu. A vidíme takové určité varovné příznaky toho, že tato dohoda je tedy sem možná pašuje určité motivy. Ale tedy, když se podívám na dopis od Cecílie Malstromové, budu citovat dvě věty. Říká se tam, Evropská unie zdůrazňuje důležitost eh, komplet, komplexního partnerství s Ukrajinou. A potom eh, o čtyři odstavce dál toto partnerství aby mělo být vnímáno jako hmatatelná pomoc Ukrajině. A naše skupina se obává, že vůbec nejde jenom o odstranění obchodních překážek, ale že, to, že je tato dohoda používána jako určitý nástroj zahraniční politiky, přičemž tedy to, jaké důsledky to bude mít, komise důkladně nerozvážela. Děkuji. ENF, pan Obermajer. Děkuji, pane předsedo. Makroekonomické, makroekonomické podmínky a podpora, e, to je tedy téma, které rozhodně musíme důkladně zvážit Já se ale obávám, že je to téma, o kterém tedy vlastně debatujeme plošně na vš- ve všech frakcích. Tato dohoda by nebyla mít nějakým bianko šekem. Mělo být o skutečnou výměnu, ovšem v, reáli, v reálu to vypadá uh, trochu jinak. a dochází například k obměnám ve státním aparátu, eh, kdy tedy ten původní minister zahraničí Ukrajiny eh, byl ze zahraničí a dochází k dalším tedy eh, nepředvídatelným změnám a my bychom si měli dupnout a říct, že tedy to má své určité meze. Protože takhle tady se nepostupuje směrem k vybudování právního státu. Takhle se nebojuje s korupcí. Ve chvíli, kdy tedy eh, oponenti eh, sedí ve vězení. To všechno je tedy velký problém. A také tedy skutečnost, že ten státní aparát je prolezlý korupcí, včetně těch policistů na ulicích a tak dále považuji za správné nastavit určité podmínky, jasně formulované podmínky. Ovšem ty je potom třeba přeskoumat, nemůžeme tedy pořád dokola něco opakovat, ale mm, pak tedy by v praxi vlastně nedocházelo k žádnému vývoji. To je velmi důležité pro mě, pro moji skupinu. A tedy ten, ta podmínka, že na Ukrajině musí být vláda zákona a pořádku je podmínkou, ze které nemůžeme ustupovat. Děkuji. Pan Buchner, děkuji. Já mám jenom takový stručný komentář. Během naší návštěvy na Ukrajině eh, jsme se bavili o problematice hnojiv, kdy určité suroviny pro jejich výrobu jsou nyní zakázány, protože mohou být prekursorem pro výboru No všem je otázka, jaký dopad to bude mít na zemědělství, protože navzdory tedy tomu přímě a navíc tedy má smysl zakazovat hnojiva ve chvíli, kdy je stejně porušováno příměří a z Ruska. A jezdí na Ukrajinu vlaky plné zbrojního materiálu. Čili takovéhle opatření pak v tomto kontextu vypadá poněkud pochybně. A nyní dám slovo zástupci komise. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte tedy načrtnout, jak vypadá situace, než odpovím na ty jednotlivé podněty. Komise je připravena zvážit jaké dopady má skutečnost, že Ukrajina podepsala asociační dohodu a také dohodu o bezcelní unii. A to eh, tedy eh, v reakci na restriktivní opatření a sankce ze strany Ruska. V tomto kontextu nesmíme zapomínat ani na to, že Rusko kdysi bylo hlavním cílovým trhem pro ukrajinský export. Nyní eh, je to tedy Evropská unie. Tento návrh také bere v úvahu veškeré snahy ukrajinských orgánů zavést celou řadu reform. Samozřejmě je to tedy velice náročné úsilí a zbývá hodně práce, ale ukrajinské orgány již odvedly hodně práce, například i v oblasti boje s korupcí. Jak víte, minulý týden proběhl tady v Bruselu eh, summit Evropská unie Ukrajina, který také řešil tuto problematiku. To je tedy takový obecný kontext, v rámci kterého je komise přesvědčena, že by bylo dobré představit eh, návrh autonomních obchodních opatření, která, jak tedy správně řekli někteří eh, poslanci, by měla být vnímána jako konkrétní hmatatelná podpora pro Ukrajinu. My jsme vybírali eh, produkty, eh, které budou na seznamu velice eh, uváženě. Záměrem tohoto návrhu je zaprvé tedy řešit celý výčet zemědělských produktů a také průmyslových produktů. Pokud jde o průmyslové produkty, tady už dohoda o bezcelní unii oživila, vedla k oživení obchodu s průmyslovou produkcí. Na některé průmyslové výrobky se vztahuje přechodné období a my nyní navrhujeme, aby e, tedy v důsledku těchto nových opatření byla zkrácena, bylo zkráceno toto přechodné období pro a průmyslové výrobky na seznamu, kterých se to týká. To tedy děláme v oblasti průmyslové výroby, pokud jde o zemědělské produkty. Obchod s Ukrajinou je do značné míry také liberalizován existencí bezcelní dohody, nicméně máme pořád ještě 36 produktů, na které se vztahují tarify. A z těchto 36 produktů jsme vybrali 8, a u nich navrhujeme zvýšit e, množství produktů, které Ukrajina může vyvést do Evropské unie bezcelně. U některých navrhovaných produktů, které jsou na seznamu, je to tak, že Ukrajina již vyváží velké množství do Evropské unie. A to znamená, že náš návrh by tedy přinesl právní jistotu pro ukrajinský export a také by tedy bylo možné dovážet více, aniž by vývozce musel platit clo, tedy ukrajinský vývozce. Samozřejmě, tam, kde jsme vybrali těch 8 zemědělských produktů z toho celkového výčtu 36, eh, jsme při tom výběru dávali pozor, aby nešlo o nějaké sporné či citlivé produkty, takže tam není, nejsou mléčné výrobky, drůbeží maso, maso obecně, a také tam tedy nejsou výrobky, na které se vztahují ruské sankce, tedy naše výrobky, na které se vztahují ruské sankce. Jinak tedy mohu říci, že existuje určitá bezpečnostní záruka, jsou také jasně nastaveny podmínky že nejprve je třeba dodržet všechny naše požadavky, například pokud jde o označování původu a podobně, až po tedy respektování základních lidských práv. Konečný, konečně posledním prvkem jsou dočasná opatření, která navrhujeme, a to na dobu tří let. Nejde tedy o trvalý mechanismus a skutečnost, že je to jen na tři roky, umožní rychle přijetí tohoto opatření. Je důležité, aby tedy Ukrajina mohla těžit z těchto výhod co eh, nejdříve proto také eh, tedy usilujeme o rychlé přijetí tohoto návrhu. Samozřejmě, pane předsedo, pokud máte ještě nějaké otázky, pokud chcete něco prodiskutovat do větších detailů, jsme vám k dispozici. A to, jak tedy eh, formou bilaterálních eh, kontaktů, nebo se můžeme opět dostavit na vaše zasedání. A jak je to s kuřecím masem? Je tedy součástí návrhu ano nebo ne? Děkuji. Děkuji všem za to, že se zapojili do této diskuze. Dovolte mi to jenom schrnout. Myslím, že všechny se díváme na věci, myslím, že všichni se díváme na věci víceméně podobně. V podstatě nám jde o to, aby tedy na Ukrajině byla demokracie, vláda zákona a pořádku, aby dále um, pracovala na svých konstitucionálních reformách. Také tedy jsme zmínili nedostatečnou transparentnost, to je něco, uh, na čem bychom také měli pracovat. Ale uh, zásadní je následující. Tento Eh, tyto autonomní obchodní mechanismy by neměly být vnímány jako bianko všek. A to znamená, že musíme aplikovat naše principy, určitá pravidly, kterými se řídíme i tady, tady v parlamentu nebo v Evropské unii. Tato opatření by měla být na jedné straně aplikována co nejdříve, na druhou stranu není dobré věci uspěchat. je třeba zaměřit se také na to, jaký typ podniků by tedy měl být eh, cílovou skupinou těchto opatření. Stále by to měly být podniky spíše ze střední nebo z východní Ukrajiny, nebo dokonce z Krymu. A někteří naopak tady se kladete otázku, jestli je vůbec smysluplné to takto geograficky vymezit. Zásadní podle vás je, aby tato opatření podporovala malé a střední podniky, ať už jsou kdekoliv. To jsou ovšem detaily, které můžeme probrat později. Konec konců všichni chceme jedno a to tež. Chceme se ujistit, že naše pomoc, pomoc Evropské unie, tedy ty fondy, a snížení kvót a tarifů nevyzní na prázdno a ty výhody neskončí tedy v kapsách oligarchů a dalších nepřijatelných skupin ukrajinského obyvatelstva. Tak, aby naše principy, naše chápání toho, jak fungu, funguje nebo měla by fungovat moderní společnost, jsou uplatňovány i na Ukrajině. Někteří z vás tady hovoří o tom, že obchodní politika je tu v tomto konkrétním případě používána jako nástroj zahraniční politiky. No ať se nám to líbí nebo ne, zahraniční obchod má něco společného se zahraniční politikou. E, to je prostě skutečnost. A jinak vám tedy děkuji za vaši pomoc a těším se na další spolupráci. Pane Scholz, máte otázku? Um, ano, chtěl jsem řešit eh, podobné otázky a aspekty řešíme to samé, co jsme řešili před dvěma lety a před rokem. A vy jste právě teď hovořili o tom, že v této zemi stále ještě panují struktury oligarchů. To je pravda. Nemusíme tady tu podmíněnost a rozdělení na regiony nějak specifikovat, ale když se podíváte na schopnosti malých a středních podniků, opravdu mají možnost prostřednictvím makroekonomických opatření a dalších opatření, které předvídáme, se jaksi oprostit od těchto struktur Možná by do toho měla vstoupit i komise. Mě by zajímalo, do jaké míry naše pomoc opravdu napomáhá procesu rozvoje hospodářského sektoru na Ukrajině. Zde je třeba to projednat mnohem důkladněji a doufám, že bude i možnost při zpracování dané zprávy. Ale možná už dneska bychom se mohli nastínit trochu, jak ta situace vypadá. Máme zde ombudsmana, který řeší přímo otázky fungování podniků v této zemi. Takže víme, že určitá část produkce v dané zemi a v Ruské federaci stále ještě spadá do této části a já bych rád dosáhla transparentnosti. Určitě chápete, o čem mluvíme, jelikož nakonec zaměstnanci ukrajinského hospodářství musí být schopni se svojí prací uživit. A to je stále ještě komplikovaný cíl. A zvláště v některých částech, třeba na východě. Děkuji. Pan Obrman, prosím. Děkuji jenom stručně. Je tady komise, tak proto se zeptám. Ono by asi vlastně mohlo být, že vláda uplatnila eh, vlastně jakési veto na mm, vývoz dřeva. To samozřejmě ovlivnilo eh, zejména papírový průmysl v Evropě. Můžete nám k tomu něco říct, jestli je tam nějaký nový vývoj nebo jestli se to změní? Ano, děkuji. Já jsem se k tomu chtěla dostat a hovořit o tom, jak vylepšit situace a podmínky na Ukrajině, zvláště pro podnikatelské subjekty. Já si myslím, že se musíme podívat na EIB, EBRD a další organizace, které velmi často podmiňují zahraniční investice v dané zemi tím, že se ujistí o tom, že fungování zadávání veřejných zakázek je dostatečně transparentní, že mm, nabídková řízení fungují správně. Já si myslím, že je možnost tohle udělat. Bylo by to složité na Ukrajině, ale měli bychom citlivě vnímat, jaké pozitivní tlaky zde existují, které skutečně mohou vylepšit celou situaci. A je dobré spolupracovat s mezinárodními finančními institucemi v této věci, protože ty mohou pomoci. Děkuji. Eh, prosím komisi. Ano, děkuji. Já myslím, že všichni musíme pamatovat na jeden důležitý prvek. Dohoda s Ukrajinou BCFD je v podstatě možnost, eh, která podnět k reformě. V tomto duchu je to vedeno. Samozřejmě ty důležité reformy, které se předvídají v důležitých oblastech, jako je SPS a jako je zemědělství, jako je vývoz, jako jsou nabídková řízení, jako jsou technické uh, překážky obchodu a další. To jsou jednotlivá opatření, která v této věci realizujeme ve spolupráci s Ukrajinou, abychom ty jednotlivé příslušné problémy vyřešili. A v některých oblastech se podařilo opravdu dosáhnout velkého pokroku v oblasti SPS. Se na tom pracuje a doufám, že se podaří spolu s Ukrajinou dopracovat strategii. Jsou to tedy různé koleje reformy, které paralelně běží. Zároveň samozřejmě poskytujeme pomoc na Ukrajině, jelikož pokud chceme, aby dodržovali v rámci reform standardy EU, které jsou odlišné od těch, jež na Ukrajině platí v tuto chvíli, tak to samozřejmě rovněž taky znamená, že potřebují znalosti, poznatky, potřebují čas na přizpůsobení se, čas na realizaci investic čas na to, aby byli schopni vůbec vyvážet do EU s tím, že budou dodržovat nejpřísnější evropské předpisy. Potřebují tedy nástroje pomoci a samozřejmě jsou určité členské státy, které zde e, v této věci působí a spolupracují. Snažíme se o to SME Facility, o ten nástroj podpory malých a středních podniků. Potom je zde možnost spolupráce s Evropskou investiční bankou, EVRD a dalšími finančními institucemi na mezinárodním poli. To jsou snahy, které mohou pomoci malým a středním podnikům. Pokud jde o tu větev pomoci, jak ji propojit, jak je navázat na to všechno, o čem hovoříme, dovolte mi příklad z těch osmi zemědělských produktů. Tím příkladem je právě med. Med je výrobek, který není až tak eh, na Ukrajině koncentrovaný, co se týče produkce. Jsou to většinou malé farmy, malí výrobce, kteří v tuto chvíli nemají úplně možnost vyvážet. Ale díky pomoci a díky nástroji pro malé a střední podniky jim můžeme zprůchodnit cestu do Evropské unie na naše trhy. To je velice konkrétní příklad. Pokud eh, stojíte o další příklady, tak v průběhu diskuse vám mohu nabídnout i další. Pak se zazněla otázka stávajících omezení nespracovaného dřeva na Ukrajině. To je velice důležité téma. Ono to funguje tam takto už bohužel rok, kdy místní orgány zakázaly vývoz nespracovaného dřeva. My jsme o tom hovořili na několika úrovní. Hovořili jsme o podmíněnosti, podmíněnosti druhé tranže pomoci na Ukrajinu. Chtěli jsme odbourat toto omezení. V tuto chvíli sledujeme určitý pokrok v dané oblasti. Je zde určitá snaha o předložení legislativního návrhu kdyby došlo k, ke zrušení příslušného zákazu vývozu nespracovaného dřeva. V kuloárech summitu se o tom rovněž také hovořilo. Je to už dlouhá doba, kdy se snažíme vůči Ukrajině vyvinout takovýto tlak, jenomže bohužel se nám nepodařilo navázat na stejnou strunu při vyjednávání dalších dohod se to rovněž nepodařilo. V tuto chvíli dochází k určitému pokroku a my doufáme, že takovýto legislativní návrh, o něm, o něm jsme tedy už hovořili, se podaří nakonec přijmout. Zatím jsme o něm hovořili pouze pro zatímně. Děkuji. Děkuji. Bude tedy předložen návrh zprávy a to tak, že 23. nebo 24. ledna následovat bude další rozprava a celá akce bude pokračovat dál. V tuto chvíli, vážení kolegové, mám pro vás dvě poznámky. M musíme se přesunout do budovy Jan 4Q1. 4Q1. Začínáme v 11 společnou debatou o pracovních právech v našich dohodách o obchodu. Budeme jednat s výborem pro zaměstnanost a ve 12.30 zde proběhne výměna názorů s Národním parlamentem o dohodě SITA a v 15 hodin bude zde v tomto sále pokračovat naše standardní zasedání výboru Davide. Ve 12.30 to je pro poslance anebo pro všechny? Není to úplně uzavřené jednání, to ne, ale chtěli jsme to řešit mezi poslanci. Nebudu nikoho vyhazovat ani vylučovat z diskuze, ale plán byl takový, že bychom se měli sejít mezi poslanci.